Bardzo serdecznie Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Moc se omlouvám za pozdní začátek této schůze, který měl dva důvody. Za prvé jsme čekali, až dorazí více poslanků a poslankyň, a za druhé čekáme na hosta, ale i tak se pustíme do práce. Ještě jednou vás všechny zdravím. A pustíme se do čtvrtého bodu. A rád bych také přivítal italské hosty, kteří jsou zde na pozvání pana předsedy De Castro, takže vítejte. Teď jste už hosty celého výboru, nejenom pana předsedy, jsme velice rádi, že jste tady mezi námi. Doufám, že to na vás udělá pěkný dojem tady. Takže se pustíme do bodu číslo čtyři, kterýmž to je míra úprav přímých pladeb podle nařízení Evropské unie číslo 1306 2013 v kalendářním roce 2015. Toto není úplně typická zpráva, bylo předáno předsedovi na základě rozhodnutí koordinátorů. A chtěl bych jenom vysvětlit pár věcí na začátek. Evropská komise 27. března přijala návrh týkající se finanční kázně. A to v souladu s nařízením, které Evropská komise musí navrhovat každý rok. A to se týká používání mechanismu finanční kázně, tak aby vznikla krizová rezerva eh, v zemědělství. V rámci spolurozhodování Evropský a parlament mají často 30. června, aby předložili eh, návrh týkající se sazby pro finanční kázeň. Pokud nedojde k dohodě mezi parlamentem a radou do konce června, tak Evropská komise stanoví tuto sazbu prostřednictvím prováděcího nařízení. A během posledního zasedání se koordinátoři rozhodli, že použijí zjednodušený postup podle článku 50 a proto, jak jsem říkal, mě jako předsedu požádali, abych eh, představil tuto výjimečně krátkou zprávu. S tím ale, že to bude návrh bez pozměňovacích návrhů. A to je ta zpráva, o které dnes hovořím. Podle běžných postupů musí být stanoven termín na předložení pozměňovacích návrhů, kterýž to je 7. května. Ale jak jsme se rozhodli na zasedání koordinátorů, tak musím říct něco netypického a to, že neočekáváme, že budete předkládat pozměňovací návrhy. A pokud se to stane, tak eh, bude možná dohoda v prvním čtení, v rámci které zase nebudou předkládány žádné pozměňovací návrhy. To nebude mít vůbec žádný vliv na obsah ve smyslu automatické kalkulace, ale umožní to parlamentu a radě, aby si zachovali své pravomoci, jakožto spolurozhodovatelé, a že nebudou jenom ustupovat Evropské komisi. Takže chceme přijmout tento návrh 26. května. 7. května máme termín na pozněvací návrhy do 12 hodin, ale s tím, že ještě jednou opakuji, aspoň z toho, jak jsem slyšel od ostatních koordinátorů, že nebudou takovéto pozněvací návrhy s tím, že v plénu se bude hlasovat na prvním červnovém, hlasovat na prvním červnovém zasedání. Pokud nemáte žádné připomínky k tomuto, tak předpokládám, že ani zástupce Evropské komise si nechce brát slovo, ale tady se hlásí kolega. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. S vaším dovolením bych využil této příležitosti diskuse o přímých platbách a upozornil na rozdíly přímých pladeb v některých členských státech. Takže když už jsme u tohoto tématu, tak jsem chtěl využít této příležitosti a připomenout, že rozdíl mezi přímými platbami, které mají zemědělci v jednotlivých zemích, se velmi liš, je velký. U Baltského moře, třeba v Litvě, máme ty nejmenší přímé platby. Takže tady dochází ještě navíc k velkému dopadu ruského embarga, především v mlékárenství. Chtěli bychom mnohokrát poděkovat za podporu z evropských fondů, ale musím říci, že to nám jenom pokrylo ztráty za první čtyři měsíce roku 2014. S tím, že to embargo pokračuje. A ztráty se navyšují. Mlékárenské podniky nevydělávají a nebudou schopni se připravit na další produkční sezónu, protože už dopředu vědí, že se jim to nevyplatí. Navíc prasečí mor v Polsku a e, i v palckých státech měl obrovský dopad na naše zemědělství. A proto si myslím, že je potřeba využít této příležitosti a ještě jednou apelovat na Evropskou komisi, aby podporovala producenty mléka v baltských zemích. Komisař to konec konců slíbil během jednoho zasedání. Paní posel Samola, prosím. Prosím, paní poslankyně Samola. Pregunta de... Ano, mám jednu procesní otázku. Já jsem eh, nová v tomto parlamentu i v tomto výboru a někdy Eh, jen těžko se orientují v tom, o čem diskutujeme. Takže když se na schůzi koordinátorů hovořilo o tomto projektu a že to bude bez pozměňovacích návrhů, tak jsem měla řadu pochybností a teď bych se chtěla zeptat právně sekretariátu. Zda koordinátoři se mohou rozhodnout, že Eh, když eh, přece kdokoliv, eh, kdokoliv z tohoto výboru má právo dát pozměňovací návrh, můžeme o tom my takto rozhodnout? Oddám głos panu... Dám slovo šéfovi sekretariátu a chci jenom říct, že to nebylo úplně rozhodnutí, ale bylo to spíš jaksi návrh. Paní poslankyně Štajer, prosím. Pane předsedo, já souhlasím eh, s tím eh, a nepodám žádné eh, pozměňovací návrhy, ale co z toho vyplývá, ehm, musí být dobré pro zemědělce, pro podnikatele. Já jsem tady nějakých 8-9 měsíců teprve, ale pokud jde o všechny ty hádky a bojkoty a tak dále, tak já myslím, že se dostatečně nevyužívají prostředky, které dává evropské právo. Já si myslím, eh, že eh, dobře eh, musíme vědět, jak se k tomu stavět a které možnosti z toho vyplývají. To nemám já jako poslankyně za úkol o tomhle lidi zpravovat, ale to musí jim být jasné. Bardzo proszę. Prosím. Děkuji. vám, pane předsedo. Já odpovídám konkrétně na otázku paní Senrik. To je zcela legitimní otázka. Musí být zcela jasné, že právo na pozměňovací návrhy má samozřejmě každý poslanec a platí to i v tomto případě. Právě proto předseda eh, upozornil, že až do 7. května platí termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, čili toto právo, nescizitelné právo eh, pro každého eh, poslance je předkládat pozměňovací návrhy. Ovšem tady struktura je taková, že když budou předloženy pozměňovací návrhy a když budou schváleny dokonce až dále i na plenárním zasedání, tak se dostaneme prostě do situace, kde nebude možné eh, schválení v prvním čtení do 30. června a znamená to, že ten výsledek bude úplně stejný, akorát eh, že to prostě bude schváleno Evropskou komisí prostřednictvím výkonného aktu. Může to vypadat bizarně, eh, komise to jistě tady potvrdí, ale přesně tak s ním počítá základní nařízení. Když rada a parlament eh, nedospějí k dohodě do 30. června a jediný způsob, jak tomu dospět je, že nebude žádný pozměňovací návrh, eh, no tak pak to znamená, že komise schválí výkonný akt. V radě je na, zcela jasně názor, že v principu je dobré, aby eh, spolu zákonodárci, rada a parlament měli v rukách toto rozhodnutí. A pokud parlament chce eh, tomuto vyhovět, jak řekli koordinátoři, tak je třeba takto postupovat. Ale odpovídám na vaši otázku, paní Senra, ano, právo dávat pozměňovací návrhy je nescizitelné pro každého poslance. Bardzo dziękuję, rozumiem, Děkuji mnohokrát. Takže předpokládám, že už o tom víme všichni všechno a můžeme se pustit do bodu číslo 5, a to výměna názoru s panem poslancem Fernandesem, kterýž to je spravodajem pro rozpočet, obecným spravodajem pro rozpočet a budeme hovořit o rozpočtových postupech pro rok 2016 obecný zpravodaj pro rozpočet za rok 2016 většinou na začátku rozpočtového postupu navštěvuje specializované výbory, tak aby získal od nich podněty týkající se rozpočtových priorit. Pan Fernandez byl jmenován obecným zpravodajem, takže jsem ho chtěl přivítat na zasedání našeho výboru a bude hovořit o hlavních eh, rysech rozpočtového postupu pro rok 2016. Evropská komise chce předložit eh, návrh odhadů rozpočtu na rok 2016 do konce května. Já si myslím, že bychom to mohli sloučit s bodem 6, tento bod, protože zpravodajem stanoviska našeho výboru je tam poslanec Jean-Paul Denano. Takže možná by bylo nejlepší, abychom nejprve dali slovo hostu a potom si vezme za náš výbor slovo pan poslanec Denano, takže poprosím hlavního zpravodaje, aby si vzal slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přišel k vám, abych hovořil o prioritách, které již byly schváleny na plenárním zasedání, tedy ty hlavní směry byly schváleny. Ale především jsem tady proto, abych um, vám naslouchal a od vás se dozvěděl různá doporučení. Hlavní směry tady máme určité politické priority, které jsou eh, celkem jednoduché, ale důležité. Hovoří se o tro, třím, trojím E. Zaměstnanost, podnik a podnikavost, podnikatelský duch. Eh, jsou tady velmi důležité cíle, jako je Horizon 2020 nebo Erasmus, nebo iniciativy pro zaměstnanost mladých. Ale máme také mezi prioritami interní solidaritu. Interní solidarita tady je velmi důležitá soudržnost, ale také je to důležité z hlediska zemědělství a rybolovu. Na to nesmíme zapomínat. A dostáváme se také uh, uh, headingu 4, kde je rozvojová pomoc, humanitární pomoc. To vše je eh, navázáno na další cíl, kterým je bezpečnost. Hovoříme v principu o tom, že platby budou letos vyřešeny, nebo alespoň eh, bude definováno, jakou cestou k tomu dospět. Máme ještě operační programy, které se provádějí a doufáme, že letos všechny operační programy ve všech zemích eh, budou prováděny, plněny. A tady hovoříme o rozpočtu na rok 2016. Chceme respektovat naše závazky. Respektovat naše závazky to znamená také respektovat víceletý finanční rámec, který jsme schválili. Pokud je o časový harmonogram. Návrh rozpočtu komise bude eh, předložen 27. května. Bude tady důležitá otázka pilotních projektů a přípravných akcí. Tady eh, výbor pro zemědělství nemá žádné eh, pilotní projekty či přípravné akce, které by se prováděly. 4. června je termín pro tyto projekty, pilotní projekty a také prioritní akce. 17. června to je schválení stanoviska pro eh, schválení rozpočtu a také mandátu pro trialog. 22. 23. června se o tom bude diskutovat ve výboru a v červenci to bude na plenárním zasedání. Dále tady máme termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, kde Eh, dále je to ještě eh, polovina září, termín pro schválení stanovisek o rozpočtu 28. 29. 30. října se bude eh, hlasovat, 12. 13. října se bude hlasovat o usnesení, 28. října hlasování na plenárním zasedání a 29. října až 18. to bude mm, probíhat smírčí řízení, dohodovací řízení. Zemědělství, které představuje velký podíl rozpočtu, eh, tady má důležitou položku, kterým je Fond pro rozvoj venkova. Myslím si, že to je velice důležité. V naší filozofii to musíme nahlížet jako fond, který je doplňující k ostatním fondům, včetně fondu soudržnosti a také otázka inteligentního růstu zde musí být v tomto fondu zohledněna. Samozřejmě udržitelný eh, inkluzivní růst eh, taktéž. Velmi se věnuji otázce embarga vůči Rusku a co je v této oblasti nutné dělat. V tomto roce jsme měli pozměvací návrhy týkající se mléka a ovoce a e, to v dohadovacím řízení nebylo e, zachováno. E, to jsou podle mého názoru citlivé otázky. A také je tady otázka sektoru mléka, kde je velký dopad kvůli systému kvót. V prioritách zaměstnanost a podniků a podnikavosti. Tady to je třeba také zohlednit a máme cíl například u zaměstnanosti mladých. A ten cíl je důležitý i v oblasti zemědělství. Chtěl bych zdůraznit pilotní projekty, které mohou být významné. 4. června tedy je ten termín pro pilotní projekty. Pokud jde o, o etapu o finančního rámce, Tady ve víceletém financování se počítá se závazky trošku vyšší než to, co bylo schváleno v rozpočtu na rok 2015, ale samozřejmě čekáme na návrh rozpočtu od komise, který bude předložen 27. května u Fondu pro rozvoj venkova počítáme se závazky eh, v programování s malým poklesem, ale ten pokles není významný. Ale i tady, a to zdůrazňuji, čekáme na termín 27. května, kdy nám předloží komise návrh rozpočtu. Já doufám, eh, že mě dáte svá doporučení a jistě i eh, doporučení od zpravodaje. Děkuji. děkuji. Děkuji mnohokrát, pane poslanče. A nyní má slovo pan poslanec, který má předložit eh, svůj pohled na věc. Děkuji, pane předsedající Já jsem velmi pozorně naslouchal eh, tomu, co říkal eh, hlavní zpravodaj. Tady vyplynuly některé problémy, které já dále eh, budu mm, zmiňovat. Jestliže parlament každoročně projednává rozpočet, tak musím říct, že nicméně manévrovací prostor parlamentu je velmi malý. 2014 eh, až 2020 víceletý rámec, když tady můžeme očekávat eh, přeskum v polovině období a také musíme dohlížet na eh, finanční disciplínu. Ve stanovisku, které zpracovávám, bych měl rád konkrétní čísla. Doposud ovšem jsme nedostali návrh rozpočtu, ale má to být již brze 27. května. Ale mnoho času nám nezbývá. Rozpočtový výbor samozřejmě projedná s velkým zájmem tyto věci. Já jsem eh, členem tohoto výboru stejně jako pan Fernandez. I přesto, že konkrétní čísla nemáme, tak ze zkušenosti z předchozích rozpočtových období můžeme formulovat některá obecn, některé obecné poznámky. Z mé strany jsou tři. Za prvé, celkový rozpočet eh, SZP SZP je jednou z prvních politik EU, nejintegrovanější politikou EU a zajišťuje naše zabezpečení potravin a také e, zachování našeho životního prostředí, e, našeho prostředí, ve kterém žijeme a e, má zajistit trvalou udržitelnost. To odpovídá tomu, co řekl pan Fernandez o těch třech E a má to dopad na celé území Evropské unie. Nedávno jsme to trošku uspůsobili, abychom reagovali na výzvy současné doby a na očekávání evropských občanů, kteří ostatně přispívají k financování SZP. A já chci říci, že toto financování by mělo zůstat alespoň na stejné úrovni, jako je není. Další dvě poznámky. Otázka krize a řešení krize. Tady je rezerva, která je také v rámci nařízení o finanční disciplině, je to 1,39%. Odpovídá to eh, obvyklým postupům to bude znamenat, že přímé platby se poněkud sníží. Jestliže tato krizová rezerva nebude muset být využita v roce 2016, pak samozřejmě žádám, tak jak se s tím počítá, aby nevyužité sumy byly mm, směrovány na přímé platby. Třetí poznámka z mé strany, pokud jde o heading 2 a marže. Období 2016 by měl mít určité marže, zejména pro platby eh, v oblasti eh, mléka, a to v zemí, zemí, které překročily své kvóty, protože už zřejmě počítali s tím, že kvóty na mléko budou e, zrušeny. A tady také vychází z toho určitý systém sankcí. Já žádám, aby to bylo opět vyhrazeno pro zemědělství, protože bohužel Mnoho eh, potřeb tady je. Naše trhy stále jsou postiženy eh, sankcemi vůči Rusku. Některé sektory tím velmi trpí. Oblast mléka zůstane velice přítomná. Eh, sektor mléka, trh mléka bude velmi citlivý také z hlediska vývoje kvót. A tady bych řekl, že není možné vyloučit určité scénáře ve vývoji trhu. A dále tady máme také sanitární aspekty, kde mohou být velmi vážné důsledky. My jsme o tom diskutovali. Eh, eh, Xylella fastidiosa například, která postihuje olivovníky a další podobná rizika, eh, která mohou výrazně postihnout naše zemědělství. Dále konkrétní aspekt, o kterém hovořil pan Fernandez. Chtěl bych zdůraznit otázku rozvoje venkova. To je druhý pilíř SZP a je to pilíř obzvláště důležitý. Jako bývalý eh, mm, vysoký představitel regionu musím říci, že to je velice citlivý program eh, pro venkovské oblasti i pro zaměstnanost v těchto oblastech. Myslím, že tento druhý pilíř SZP je velice důležitý a velmi naléhavým způsobem doplňuje celý systém a přispívá k soudržnosti. Dále bych chtěl ještě říci, že připisujeme velkou důležitost um, zahájení podnikání mladých zemědělců. Pokud nebudeme schopni generačně obnovovat zemědělce, eh, pak je ohroženo celé zemědělství v Evropě. Myslím, že je přirozené, že chceme podpořit zahájení podnikání mladých zemědělců, aby zemědělství bylo trvale udržitelné s příslušnými ekonomickými, ekologickými a sociálními přínosy. Eh, musím říci, že je třeba, aby příslušné prostředky byly také určeny na řešení problémů volatility trhu. A Připojuji se k tomu, co řekl pan Fernandez o pilotních akcích, pilotních projektech, kde je třeba náležitá transparentnost a také zlepšení pozice producentů v celém eh, výživovém řetězci, potravinovém řetězci. Eh, od eh, produkce, tedy v oblast produkce stojí velmi málo a to, co platíme v obchodech, zejména v supermarketech, je tato základní cena znásobena třemi až čtyřmi. Pak je tady další program, který chci potvrdit um, eh, otázka ovoce, zeleniny a mléka ve školách. To je program, kde, o kterém jsme hlasovali nedávno ve výboru pro zemědělství. Pane Fernandezi, navrhuji mírné zvýšení 20 milionů na tento program, aby to odpovídalo hlasování výboru pro zemědělství. Tento příplatek by umožnil členským státům, které dobře aplikovali tento program, nesnižovat tuto obálku. Já bych chtěl tady opravdu, aby došlo k posílení. A na závěr také chci podpořit eh, sektor včelařství. To je sektor velice důležitý. Nejen, že zajišťuje mm, soběstačnost v produkci medu, ale také zajišťuje biodiverzitu, biodiverzitu dostatečné opilení rostlin a tím pádem zabezpečení potravin. To jsou velmi důležité pilotní projekty a e, jistě všichni čekáme na datum 4. června. Děkuji. Bardzo dziękuję. Děkuji vám mnohokrát za podněty přemýšlení. Já jsem chtěl ještě se vrátit k jedné věci, kterou jste říkal. A já jsem na to navazoval v první části svého vystoupení. A to, že ta krizová rezerva vznikla v součinnosti s korekcí pladeb a pokud nebude využita, tak se přenese do pladeb dalšího roku. používají se nejprve ostatní zdroje. Ta rezerva je opravdu až poslední možnost, pokud budou chybět další prostředky. Potom se šáhne do té rezervy. Nepleťme si to s dopadem na přímé platby, ale v každém případě zahajuji diskusy. Jako první se hlásí paní poslankyně Schreier. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda, že včera proběhla ta pěkná debata, Zabavili jsme se o zjednodušování společné zemědělské politiky a chtěl jsem poděkovat vám jako předsedovi za velice obsahově dobře strukturovanou debatu. A teď jsem chtěla říct něco k těm příspěvkům na vyrovnání se s krizí. Jasné, že se myslí na mlékárenství, ale eh, podívejte se na eh, výrobu eh, vepřového kuřat, zeleniny. Tyhle sektory jsou tím všechny postižené a, tato je třeba se zaměřit. Já zcela souhlasím s vaší poznámkou k krizovým prostředkům. A ještě jedna věc. Včera jsme hovořili o tom, co můžeme, co může zemědělec vlastně získávat, získávat peníze z evropských fondů, ale z Evropy může dostávat ještě něco. Ono jde eh, také o další legislativu, o eh, čpavek, eh, dusík, všechny další věci. Tomu přichází na stůl a ovlivňuje ho to. A ráda bych se zeptala z pravodaje, já souhlasím s těmi všemi náměty, nešlo by eh, zabývat se v rámci nějakého projektu eh, s tím, jestli přihlížíme dostatečně k prostředkům, eh, zem, tedy k možnostem zemědělců. Protože mezinárodní firmy, ty se s tím vyrovnávají snadno, ale mladí zemědělci říkají, že vzhledem k tomu rozšiřujícímu se regulačnímu požadavku prostě už nechtějí dále hospodařit.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 Eh, se chtěl vyjádřit k té krizové rezervě. Tam eh, si musíme dávat pozor na to, že když se ta rezerva nepoužívá, tak, aby se mohla dát přenést do příštího roku, ne aby se zrušila. Protože je tady eh, taková, takové, obecné, takové obecné pravidlo, že krize nelze plánovat, ty prostě přijdou. A když už budou, tak je třeba se jim postavit a musíme eh, mít eh, vždycky takovou krizovou rezervu k dispozici a naspořenou. A samozřejmě máme tady problémy eh, s ruským embarkem. Potom podpora mládeže, tak teda mladí zeměnců, tam s tím problém nemám. Potom jsou tady ještě dvě věci. Program pro mléko a ovoce do škol. Na jednu stranu je to obrovská šance, kolega Herenc mi právě říkal, že Eh, to chce ještě podnítit, eh, nějaké pilotní projekty eh, podpory ve školách. Čili kde samozřejmě můžeme komunikovat o zemědělství? Samozřejmě ve školách můžeme podporovat zdravé modely výživy, a, kromě toho samozřejmě také podporovat místní zemědělství a um, podporovat eh, tam jeho, jeho odbyt. A eh, lépe než eh, přes ty školní programy to nejde, takže ten název tady je správně, ale řekl bych, že ty programy musí být nesmírně nebyrokratické. Čili to, co teď eh, máme ve školách, to je eh, velice komplikované. Já eh, jsem předsedal takové školní radě a mám dvě možnosti. Buď můžu použít evropský program a a nebo si můžu jít koupit mléko na trh. A to je podstatně levnější, než když eh, si zažádám o mléko z evropského programu. A je to zcela eh, nebyrokratické. Takže tady musíme něco změnit. A takže zase ještě jednou. Já stojím za tím programem, jsem za ní rád, ale eh, jeho implementace je nesmírně byrokratická a musíme využít tu příležitost, abychom v roce 2016 komisi znovu ještě jednou požádali o to, aby to bylo nějaké uživatelsky přívětivější. Takže eh, ne papír máme posílat do škol, ale mléko. Prostě neustále tam vyplňujeme něco o eh, těch výnosech, přínosech, eh, balení, a my chceme odborávat byrokracii. Teď máme před sebou obrovskou byrokratickou zeď, která stojí kolem těch škol nebo před nimi a, a nedá se přelézt. Jak už jsem říkal, Stále častěji tady máme problém rostoucích kvót. I v eh, eh, tady v rámci rozpočtu. Když eh, roste chybovost, či roste nám chybovost, a znamená to ještě více kontrol. Musíme se zamyslet nad tím, proč nám roste chybovost. Z mého pohledu roste také proto, že v tuto chvíli jsou tady příliš velké byrokratické návrhy, eh, tedy, eh, nároky. Prostě zemědělci nevědí eh, vůbec, jak mají co chápat, když jim někdo pošle nějaké vysvětlení dokonce. Čili máme tady různé seznamy rizik například. Rizik, pak po dva roky přijde později kontrola a zjišťuje, že nic se nestalo. Takže my se musíme prostě snažit se vyhýbat eh, chybám, odbourávat eh, byrokracii a při plánování rozpočtu na rok 2016 prostě středobodem našeho přemýšlení musí být odbourání byrokracie, aby zemědělci, no já bych si přál, aby si opravdu zemědělci mohli všimnout, že se o tohle snažíme. Děkuji. Včera jsme vedli dlouhou debatu o eh, zjednodušení Eh, společné zemědělské politiky. Hm. Takže eh, a také tedy o odbourání byrokracie, takže eh, vaše vystoupení tak trochu bylo svázané se včerejším tématem naší debaty. Teď pan poslanec Ferán, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme tady opět takový eh, pokusní eh, pyromani. Řešíme tady krizi, máme tady rezervu na krizi a to jasně ukazuje, že je nedostatečné množství peněz, jak také řekl zpravodaj, je důsledkem embarga vůči Rusku. To má velký dopad na zemědělce. Dále Eh, dávat eh, z rozpočtu důležité eh, peníze na řešení krize, to spadá vlastně do oblasti řešení špatné politiky. Jak bylo uvedeno tady, využití krizové rezervy musí být jasně definováno a transparentním způsobem stanoveno. Bylo by skandální, kdyby peníze z této rezervy, schromážděné sporným způsobem, se nevrátilo zemědělcům a to v plné výši pakliže ty prostředky nebudou využity na samotnou krizi. Musíme připomenout rozpočtovému výboru, že prostředky věnované na zemědělství se snížily prakticky o 20 za posledních 15 let při konstantních cenách feura. eura. A není tedy možné dnes, aby dále klesaly. Děkuji. Bardzo děkuji, paní... Děkuji. Paní poslankyně Sanora. Děkuji, pane předsedo. Já jen stručně chci eh, projevit určité priority, které bych byla ráda, kdyby se zahrnuly do tohoto bodu. Na jedné straně konkrétní podpora malým a středním podnikům. Domnívám se, že dávají velké množství pracovních míst, umožňují eh, obdělávat prostor, kultivují venkovské prostředí a jsou velmi důležité, aby eh, se eh, čelilo problémům, které každoročně řadu hektarů výjímají ze zemědělství. To je například typické pro můj region Galicii. Dále bych také chtěla mezi priority zahrnout podporu eh, místních trhů a také zlepšování povědomí, určitou osvětu o tom, jak tyto místní trhy přispívají eh, k naší ekonomice. A za třetí, souhlasím s tím, co řekl zpravodaj o včelařství. Byla bych ráda, kdyby se tady eh, také zahrnul eh, boj proti chorobám, které postihují včely, ale také boj proti transgenním plodinám. Pani poseł Hans Garcia, bardzo Pani e, poslankyně Hans Garcia. Děkuji vám. Já s velkým uspokojením přijímám odkazy, které tady byly uvedeny. Myslím, že to je velmi odpovědné, odpovědný postoj a tak se na to také dívá moje frakce. Například v oblasti mléka. Tam samozřejmě máme mnoho starostí, co se může dít v budoucnu s tímto eh, sektorem. Budoucnost mléčného sektoru je velice důležitá. Máme tady celou řadu eh, nejistot a proto vítáme vše, co může eh, tento sektor mléka podporovat podpořit. Podporuji také eh, myšlenku pomoci včelařství. Eh, tady eh, víme, jak velký přínos tyto malé včeličky přinášejí zemědělství a celé ekonomice. Dále podporuji také program mléka a ovoce ve školách, protože děti a mládež jsou naší budoucností. Děti a mládež, opakuji, jsou naší budoucností a o tom také již chci říct, že chci předložit návrh pilotního projektu projektu, které eh, tady eh, bude eh, zohledněno. Velmi málo kdy pilotní projekty zahrnují oblast zemědělství. Jestliže mladí a děti jsou naší budoucností, tak chci předložit právě pilotní projekt, aby mladí a děti dostali informaci i vzdělávání o tom, jak velice důležitá je celá oblast potravin buď eh, jiné projekty, buď eh, prostě eh, vůbec pomíjejí otázku země původu, označení původu. To přitom právě děti a mladí by to měli znát, protože budou-li znát takovéto označování produktů o původu a mm, pak jistě budou mnohem lépe využívat takové produkty. To je podobně, eh, podobně jako s kouřením, když děti začnou říkat rodičům, nekuřte. Má kampaň proti tabáku daleko větší úspěch. Já myslím, že znalosti jsou velmi důležitým nástrojem a ty musíme rozvíjet. Mohli bychom zde ve výboru o zemědělství hovořit hodně o označování eh, produktů, mohli bychom hovořit o označování země původu, o tradičních výrobcích a podobně. Ale to si říkáme pouze my mezi sebou a my to samozřejmě známe. Teď musíme udělat něco pro to, aby to znali také lidé a zejména děti a mládež. Já tedy navrhuji tento pilotní projekt. 28 členských států Eh, eh, tyto věci pomíjejí ve svých vzdělávacích projektech. A já si myslím, že by to byl velmi důležitý nástroj pro evropskou ekonomiku i pro zdraví všech evropských spotřebitelů. Děkuji, pan posel Roda. Děkuji, pan poslanec Roda. Tak pane det, Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o krizi, tak eh, myslím, eh, že nás čeká jeden nepříjemný úkol. Já jsem z Dánska a u nás eh, se vždycky na zemědělství rychle mávne rukou. A lidé, kteří hovoří o zemědělství, vlastně nechápou, o co jde říkají, proč byste měli eh, dostávat krizovou pomoc. Eh, krize je každou chvíli. Já si myslím, že my musíme říkat, že krizová opatření eh, jsou vlastně odvozená z našich přímých plateb a Myslím si, že je tak trochu krádež, když se členské eh, státy komise pokoušejí eh, vzít peníze z eh, toho krizového financování. Tohle je třeba, aby bylo velice rychlé, tedy je velice jasné. Pokud jde o konkrétní pomoc malým zemědělcům, tak já velice dobře chápu strukturálně ty argumenty, eh, argumenty kolegů s Goem, ale naše zemědělská politika by eh, se měla snažit především o konkurenceschopné zemědělství. Pokud nebude eh, toto zemědělství konkurenceschopné, tak zaplatíme velmi vysokou cenu v globalizovaném světě, kdy bude nebo kdy eh, se stále více svobodně obchoduje a, a proto svobodný obchod se zemědělskými výrobky by i eh, měl být naší snahou. A musíme tomu přizpůsobovat jeho eh, strukturu i malé zemědělské podniky. Pokud jde o byrokracii, tak myslím, že je třeba, abychom eh, nevelili dítě i s vaničkou. Měli jsme tady eh, slyšení už eh, včera musíme si tak trochu zamést před vlastním Prahem. Když je tady nějaká nová legislativa vždycky, tak tady máme ty, ta úžasná hesla. A nakonec skončíme u velice podrobných předpisů, jejichž reálný dopad na svět nikdo není schopen rozeznat. To je problém zemědělství. A, a to musíme věnovat pozornost na tomto eh, výboru i na výboru pro životní prostředí. Takže jako parlament máme obrovskou odpovědnost za naši zemědělskou politiku a dotační pravidla. Eh, za to, že nejsou eh, ne, že jsou tak neprůhledná. A potom k tomu, co říkal pan Jár o e, mléku do škol a ovoci. Bohužel, s plnou úctou, Miller z naší vlastní frakce, která je zpravodajkou k, a odvedla skvělý kus práce k tomuto. Já si myslím, že tyto programy nás nedostanou daleko. V naší zemi vidíte, jak je to absurdní. Možná, že tady byl nějaký dobrý úmysl v těchto iniciativách, ale musíte si uvědomit, v čem to celé spočívá. A já nerad slýchám, že tady jde o zdraví mladých lidí a o jejich výživu. Ten program se eh, rozšiřuje eh, na výrobky obsahující cukr, jako eh, je kakao a na tom není nic zdravého. Děkuji, teď pan poslanec Hajtemala. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, stručně. Pro mě je důležité, eh, co eh, jsme se pokusili říct já, Petr Jár a Jens Rode. Je důležité, aby evropské peníze, které jdou do zemědělství, se používaly na investice, abychom zůstávali konkurenceschopní na, Evrop- na celosvětovém trhu. Myslím si, že je velice dobré, a to bych ještě zdůraznil, aby eh, evropské eh, peníze se investovaly do inovací a podnikání, abychom zůstávali konkurenceschopní. A samozřejmě eh, je důležité, abychom byli co nejméně závislí na, Brysel, na bruselských penězích, aby zemědělci <laughs> si mohli vydělat na trhu, aby byli méně závislí na Brusel a tím pádem i na bruselské byrokracii. Druhá věc. A potom už k té zprávě. Já, já chápu, že tady je eh, zmiňována výroba mléka, ale je tady celá eh, řada jiných sektorů, které mají problémy s ruským bojkotem. A on se to těžko vysvětluje jiným eh, zemědělcům, například tedy výrobcům vepřového nebo chovatelům drůbeže, že dáme tolik výrobcům mléka hmm podpory prostřednictvím eh, té přímé eh, podpory eh, premie z hektaru a tak dále. Čili já bych určitě doporučoval tady také zmínit další sektory. Než dám slovo dalšímu poslancovi, tak bych rád eh, přivítal hosty pana poslance Hauslinga z Německa. Vítáme vás tady na zasedání našeho výboru. A teď pan poslanec Ropé. Děkuji, eh, pane předseda. je úžasné, že eh, tady eh, zpravodaj nasnil hlavní problémy, které se týkají mlékárenství eh, ruského embarga. Já bych zdůraznil další věc. Podpora je zaměřena na dosažení jednoho cíle a sice na to, aby všichni zemědělci se udrželi v provozu v, země, eh, v Evropě. Pokud to nastavíme špatně, tak eh, spousta z nich zkrachuje eh, během té krize. A, pokud, a to musíme mít na paměti. Pokud je o ten krizový fond, byla přijata správná rozhodnutí v roce 2014, kdy ta podpora byla převedena z přímých z přímých plateb a já si myslím, že eh, Evropa by mohla být eh, k Rusku ještě eh, přísnější. A pokud jde o problémy ruského embarga, ty je třeba řešit za použití právě těch přímo přidělovaných prostředků a zemědělci by neměli zůstat na uličkách. Pokud jde o ten eh, program eh, mléka do škol, tak dvě třetiny škol, nebo jedna třetina to nepoužívá. A kdyby, kdyby eh, to začali používat, tak by nám brzo došly peníze na ten program. Potom tady ještě jeden problém, který se týká červenky v Pobaltí. A zajímalo mě, jak to budeme řešit. Jaké, z jakých fondů. Děkuji. Paní poslankyně ao... Děkuji, pane předsedo. Mám dvě poznámky. Eh, nejdřív eh, se chci vrátit k tomu, co řekla paní Ranc. To je velice důležité z celé řady důvodů, protože dnes eh, je módní jíst ve fast foodech, je to rychlé a zdárlivě i levnější. Musíme vychovávat eh, mladé a děti v duchu spotřeby zemědělských produktů. Tady by bylo dobré mít projekt a program, který se týká Eh, také distribuce mléka, ovoce ve školách. To se navzájem doplňuje vzdělávání a tady tato distribuce. To musíme podpořit. Druhá otázka se týká sektoru mléka. Mnohé už bylo řečeno. Řeklo se, že tady už jsou podpory pro oblast mléka. Já bych chtěla ale hovořit o velmi vzdálených oblastech a horských oblastech. Jak víte, to jsou oblasti, které komise považuje za eh, oblasti, na které tvrdě dopadá zrušení mléčných kvót. V těchto regionech vidíme každý měsíc, že eh, cena mléka, která je vyplácena zemědělcům, stále klesá. A eh, mléčný průmysl už eh, oznámil, že chce i nadále snižovat tyto ceny. Tady bychom potřebovali záruky pro zemědělce a důležité iniciativy, například ten super odvod, tedy tam spíše, než vrátit tyto peníze do všeobecného rozpočtu komise, bylo by dobré, aby tyto peníze byly použity na vytvoření fondu, který by poskytl stabilitu zemědělcům, abychom neviděli, že se dále, že dále klesá tato cena mléka. Děkuji, pan poslanec Sebastian. Gracias, señor. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, když slyším, co tady bylo řečeno o tom, jak eh, naše mechanismy, které řeší eh, krizové situace a eh, že tady jsou také nástroje, které mají kompenzovat ztráty z sankcí vůči Rusku. A vidíme také, jak to například dopadá v některých našich regionech na produkty, jako je kaky kurma nebo granátová jablka a myslím, že také eh, zpráva, kterou budeme schvalovat dnes odpoledne, obsahuje celou řadu důležitých aspektů, o kterých tady dnes hovoříme. Eh, Evropa je, eh, nemá soběstačnost v produkci ovoce a zeleniny. Přitom v no- mnoha Eh, hektarech, zejména na jihu eh, Evropy, které se věnovaly pěstování těchto produktů, nyní nejsou využívány. Tady je třeba hovořit o přímých podporách, eh, které nefungují na podporu této produkce. A také můžeme říci, jak tady bylo také řečeno, že spotřeba ovoce a zeleniny klesá a dokonce se začíná ovoce a zelenina považovat za luxusní zboží. Eh, není již dostupné pro celou řadu rodin. Musíme tedy jasně říci, že program ovoce a zelenina ve školách je velice důležitý. Je třeba dohlednout na to, aby byl náležitě realizován ve všech našich institucích a také zajistit, že tyto podpory a platby budou směřovat do oblasti ovoce a zeleniny. Eh, například eh, právě ve Španělsku, jednoho z velkých producentů ovoce a zeleniny, tomu tak zcela není. Bardzo dziękuję v tej chwili. Děkuji. A teď dám slovo eh, představitelům Evropské komise, pan ředitel Heusler, prosím. Děkuji, pane předsedo, eh, za příležitost eh, se stručně eh, vyjádřit k návrhu na rozpočtu na rok 2016. Samozřejmě Eh, veškeré ty deklarace jsou jenom předběžné, jak říkal zpravodaj, oficiální eh, předložení návrhu rozpočtu eh, proběhne 27. května. Rok 2016 bude rok, ve kterém se reforma bude plně tedy projevovat i v rozpočtových ohledech. To znamená, že poprvé veškeré rozhodnutí reformy se projeví i na straně výdajů. Už eh, v roce 2015 eh, eh, se počítal s konvergencí a rok 2016 to už budou ty rozhodující prvky jako transfery mezi oběma pilíři které ovlivní rozhodnutí jednotlivých zemí i zastropování přímých podpor v rozpočtu. Bude odraženo v rozpočtu i architektura a realizace reformy, to znamená dobrovolné vázané platby, ano nebo ne ve členských státech, e, to se všechno odrazí v rozpočtu. Stejně tak e, i e, další věci, jako jsou eh, přímé eh, podpory pro eh, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko. Pokud jde o tržní opatření, tak tam na rok 2016 vycházíme z omezeného počtu potřeby, potřebných opatření. Samozřejmě jsou tady výdaje na ruskou krizi v roce 2015, ale v tuto chvíli neplánujeme žádné další prostředky na rok 2016, což má důsledek takový, že potřeba prostředků na finanční korektury eh, se týká jenom krizové rezervy, protože eh, a to je ten návrh, o kterém jste eh, hovořili v předchozím bodě. Potom jenom stručně k finanční kázni. Samozřejmě nepoužitel prostředky když se nepoužijí v krizi, budou eh, samozřejmě uhrazeny zemědělcům na odcházející rok. V posledních eh, měsících bych vám připomněl, že 800 milionů eh, let nepoužité krizové rezervy z 2014 jsou zpětně tedy vraceny. A tak tomu bude samozřejmě v nadcházejících letech že se to bude vracet zemědělcům. Pokud jde o Fond rozvoje venkova, tak tam um, platby um, nebo závazky e, jsou v souladu na, e, s víceletým finančním rámec e, na rok 2000, tedy na celé období. Pokud jde o druhou stranu rozpočtu, tak tam už máme delší dobu dost velký problém u plateb tedy předtím šlo o závazky. Eh, víte, že už delší dobu má komise problém to všechno pokrýt a, v roce 2016 eh, toto napětí bude trvat. Víte dobře, že v roce 2016 eh, stejně jako u předchozí období 2007 až 2013, stejně tak jako první tranše na období 2014 až 2020 budou muset být profinancovány. 27. Eh, května se eh, dovíte eh, mnohem více podrobností k návrhu rozpočtu a potom samozřejmě bude připraveni dávat podrobnější informace k jednotlivým položkám rozpočtu. Už dnes jste zde zmínili jednotlivé věci, jenom abych to upřesnil. Pokud jde o ovoce a mléko do škol, tak jednotliví poslanci žádali, aby tyhle eh, prostředky eh, byly eh, navýšeny. Ale já bych připomněl, že je tady strop v základní legislativě, a to znamená, že zákonodárce stanovil, kolik maximálně se na toto může dávat a proto samozřejmě rozpočtový plán se nemůže odchýlit od těchto právních východisek potom eh, ještě eh, pilotní projekty a přípravné akce. O tom také hovořilo více poslanců tady. Eh, my čekáme vaše návrhy k tomuto. Víte, že každý rok to komise přeskoumává mm, tu možnost to realizovat v roce 2016. Já vám děkuji, pane předsedo. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát. Mám k tomu dvě nebo pár slov, než dám slovo spolu s pravodajově. Musím říci, že společná zemědělská politika má řadu cílů. Za prvé teda zajistit příjmy zemědělců a za druhé zajištění konkurenceschopnosti. O tom už hovořili eh, poslanci dále investice, inovace, především v kontextu TTIP a navíc ekologické záležitosti, které jsou také dosti důležité a které jsou financovány z prostředků eh, společné zemědělské politiky a navíc tam jsou i osvětové záležitosti, jako třeba mléku do škol a nebo podobně. Toto období je trochu výjimečné a má to souvislost s tím, co se dělo na trhu mléka eh, o kvótách. Vidím, že se ještě hlásí pan poslanec Nikolson, prosím, máte slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jste říkal správně, zemědělství čelí řadě problémů v tuto chvíli. Musím říci, že za celou svou působnost v zemědělství jsem nikdy neviděl ve svém regionu tak špatnou situaci. Padají ceny pozemků, u vepřového je špatná situace, u mléka taky. To nám zemědělci říkají. A my tady připravujeme teď eh, samozřejmě rozpočet. A rozpočet společné zemědělské politiky se neustále snižuje. Minimálně co se týče jeho podílu na celkovém rozpočtu Evropské unie. To je trend, který zaznamenáváme již delší dobu a předpokládám, že se nezmění. Musíme nicméně bojovat za rozpočet společné zemědělské politiky co nejvíce. Na slyšení v září jsem hovořil o tom, že je potřeba dávat prioritu zemědělství. Myslím si, že je potřeba chránit stávající rozpočet, pochopitelně v širším kontextu. Protože jinak, jak jsme se poučili v minulosti, tak bude problém. Když se vezmou peníze ze zemědělství na něčí oblíbené projekty jinde v Evropě. to by bylo v tuto chvíli ve stávající situaci zemědělství zcela nepřijatelné. Například po krize v roce 2009 a vydělali ti, kteří prodávali Evropské komisi a mléčné výrobky do a, rezervních skladů a ostatní prodělávali. Co se týče superpoplatků, tak prostředky, které z nich budou vybrány, by měly být zpátky investovány do zemědělství. Ani u této komise to rozpočet na zemědělství neměl jisté. V loni jsme se dostali do situace, kdy krizová rezerva pro zemědělství byla převedena na humanitární cíle a následně potom nebyly prostředky na to, aby se řešily dopady ruského embarga a podobně. Nicméně, výdaje v zemědělství se dají kritizovat. Včera jsme si tady vyslechli panel odborníků, kteří hovořili o zjednodušení společné zemědělské politiky a o její složitosti a kolik ta složitost stojí peněz. Určitě by se tento systém dal zefektivnit, například tím, že by se snížil počet kontrol, které provádějí národní orgány. Ty prostředky by se potom daly lépe využít jinde. Po celé Evropě jsme si utahovali opasky a lidé se tedy řádně ptají, jestli zemědělství představuje dobrou hodnotu za vložené peníze. Já si myslím, že ano. A že to navíc může být jeden z hlavních uh, hnacích sil Junkrova plánu pro růst a zaměstnanost. Zemědělství navíc je velkým zaměstnavatelem a to nejenom na venkově. Takže nebraníme růstovému potenciálu zemědělství tím, že budeme seškrtávat rozpočet a dostupné prostředky. Souhlasím tedy se spravodajem, že rozpočet zemědělství by měl zůstat na stávající úrovni. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V našich vystoupeních jste slyšeli řadu argumentů a také popisu situace. Doufám, že si je dobře vyslechl pan zpravodaj. Fernandez dá mu slovo a požádám jej, aby reagoval na tato vystoupení. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že to, co bylo řečeno, není v protikladu s mým úvodním vystoupením a já jsem tomu velice rád. Pochopitelně, že otázku byrokracie v rozpočtu 2016 nevyřešíme. Můžeme ovšem vyslat určitý signál. A myslím, že by možná bylo zajímavé, kdybychom jednoho dne v řadě programů provedli studii, která by nám ukázala, kolik z peněz věnovaných do daného programu doběhlo až ke konečnému příjemci. A možná bychom byli překvapeni, kolik se na to jedno euro, který konečný uživatel dostal, nabalilo nákladu. A možná za to můžeme i my sami. Protože místo toho, abychom zjednodušovali, činíme situaci složitější. Ano, náklady máme vysoké, Často dochází k tomu, že kvůli složitosti našich programů se jich potenciální příjemci vůbec neúčastní, protože prostě si říkají, že se jim to nevyplatí. Hovořili jsme o ovoce a zelenině. Ovoce a zelenině. Já si vzpomínám, že jsme měli 125 milionů v rozpočtové linii na ruské embargo a bylo využito z toho pouze 37. Takže je to také otázka využívání rozpočtu a důvodu k nevyčerpání rozpočtu, protože občas se rozpočet nevyčerpá z toho důvodu, že je prostě složité, příliš složité se účastnit pro těchto programů. Co se týče krizové rezervy, tak eh, si nejsem jistý, jestli tato otázka bude řešena v pozměňovacím dopise, který bude vydán na konci roku. Evropský parlament nesouhlasil s tím, aby tato krizová rezerva byla financována z peněz zemědělců, když jsme eh, přijímali víceletý finanční rámec. Mně to prostě přijde trochu divné stejně, že bychom, když ta krize se týká zemědělství, tak abychom ten krizový fond financovali ze zemědělství. Tolik tedy k financování této krizové rezervy. Teď, co se týče pilotních projektů, tak ty pochopitelně musí být předloženy. Následně vyhodnotí komise tomu se nebudu vyjadřovat. Musím říct, že jsem si vyslechl řadu dobrých návrhů, zajímavých návrhů, které se týkaly vzdělávání a osvěty. Bylo to pro mě užitečné. Já jsem v každém případě zástupce rozvoje venkova. Myslím si, že to je prostředek eh, jednak prokázání solidarity, ale také dosažení sociální soudržnosti. Zemědělství se ale také musí dívat i na další programy, třeba výzkum nebo obecně Horizon 2020. Tam jsou určitě také možnosti v rámci nového strategického přístupu k používání evropských fondů. Takže zemědělství by se mělo snažit o nějaké doplň, doplňování eh, s ostatními fondy. Slyšel jsem řadu užitečných argumentů, řadu už jsem jich jaksi měl k dispozici předtím a souhlasím také s ambicemi, které jste vyjádřili. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A pan poslanec Denano má nyní slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl především poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří vystoupili v diskusi o této zprávě. Zdá se, že všichni kolegové a kolegyně jsou ochotní bojovat proti byrokracii a pro zjednodušování. To je slovo, které se neustále vrací a myslím si, že se na něm zhodujeme. Za druhé, ta stará známá krizová rezerva. O té se tady hovořilo několikrát. A já si myslím, že je důležité, aby prostředky zacílené na zemědělství se dostaly nakonec do zemědělství. Kromě toho jsem se také chtěl vyjádřit ještě k další věci. Konkurenceschopnost zemědělství to přece nevylučuje podporu vývozu především v horských a příliš vzdálených a jiných citlivých oblastech. Je potřeba, aby naše zemědělství trvale udržitelným způsobem podporovalo životnost venkova. I na to je potřeba apelovat. Takže souhlasím i s těmi, kteří říkají, že bychom neměli už více rušit zemědělské politiky, proto, eh, pardon, podniky, protože jsou přece součástí eh, jaksi scenérie venkova. Teď ještě k jedné okrajové záležitosti. Já jsem slyšel otázku týkající si místních trhů. Ano, já si myslím, že se hrávají důležitou úlohu, ale je to spíše na státech, aby vytvářeli takováto eh, místní tržiště, ale nakonec jsem ještě chtěl říci, že se všichni zabýváme velmi otázkou cenové volatility. To je otázka, která se vrací Vidíme ji i v dalších sektorech, to tady také bylo konstatováno. Měli bychom najít prostředky, jak bojovat proti takovéto volatilitě. A já vím, že to není jednoduché téma. Je to naopak téma velice složité. Jeho potřeba řešit, abychom zajistili možnost našich zemědělců fungovat. Pan Nicholson říkal, že především by se neměl, prosím, snižovat rozpočet eh, pro zemědělství na další rok. S tím velmi souhlasím. Děkuji. Já také děkuji. Teď, co se týče dalšího postupu, tak do 7. května do 12. hodiny předkládejte pozměvací návrhy. Mnohokrát děkuji, pane poslanče, za návštěvu a za vystoupení. Děkuji také panu zpravodaji. Tím jsme uzavřeli tento bod. Ještě jednou děkuji a pustíme se do dalšího bodu. kterýmž to je bod 7, ochrana finančních zájmů Evropské unie směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky založeným na plnění stanovených cílů. Zpravodaj pan Jesker. Kokobu je Pardon, zpravodaj pan poslanec Petry Sarvama, který tady byl, takže ho většinou známe. Navštívil nás ve výboru. Budeme tedy hovořit o ochraně finančních zájmů. My jsme se rozhodli jako zemědělský výbor, že předložíme stanovisko k této zprávě, která se zaměřuje na vztah mezi zemědělstvím a odpovědností za provádění zemědělské politiky v Evropské unii. Během posledních let společná zemědělská politika je stále složitější a neustále vznikají nové požadavky, aniž by se rušily předchozí požadavky což vedlo k další komplikovanosti této situace a k navýšení nákladů, a to jak pro zemědělce, tak i se stál dražším celý proces eh, realizace. Toto stanovisko se soustředuje na klíčové prvky, které mají dosáhnout eh, kontrol, toho, aby kontroly v rámci společné zemědělské politice byly více založeny na výkoně. Na výkonu, ale k tomu asi už pravděpodobně řekne více eh, pan navrhovatel stanoviska, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, tady jsem, tady jsem. Včerejší slyšení eh, opět ukázalo, že složitost společné zemědělské politiky v posledních letech eh, se zásadně zvýšila aniž eh, by stávající byrokracie byla dostatečně eh, snížena. Zemědělci eh, stráví stále více času vyplňováním žádostí než hospodařením a to je stále častější. Kontroly stojí 4 miliardy eur na úrovni ženských států, bude to pravděpodobně stát více, zejména vzhledem k zavedení tzv. greeningu. Ten stávající eh, systém eh, došel na své hranice a je třeba jednat naléhavě. Proto, eh, jak se právě pane předsedo zmínil, vítám na iniciativu Petriho Osarvami a komisaře Hogena nás jednodušení společnou zemědělskou politiku. Nakonec to pomůže Eh, jak zemědělství, tak evropským daňovým poplatníkům. Eh, složitost kontrolního systému odpovídá eh, složitosti podmínek podpory. K zjednodušení kontrolního systému a snížení byrokratické zátěže zemědělcům členských států i Evropské unie je třeba se snažit o zjednodušení celé zemědělské politiky. Samozřejmě zemědělci jsou Eh, přehlceni takovými eh, eh, byrokratickými předpisy, které vedou často k nezamýšleným chybám. A mm, tohle musí přeskoumat evropské instituce. Odbouráním byrokracie se nám podaří snížit chybovost a náklady na kontroly. Zemědělci od nás z Německa, konkrétně z Dolního Saska, si stěžují na to, že Ehm, jsou eh, podrobováni s různým kontrolám, eh, které probíhají v různou dobu. Takže eh, v tu dobu nemohou pracovat. A já jsem proto, aby kontroly probíhaly integrovaně a všechny kontrolní povinnosti proběhnou potom v tutéž chvíli v jednom, v jednom hospodářství, v jednom podniku potom eh, je třeba eh, zavést eh, jednotný audit, to znamená single audit scheme, tak, aby jeden zemědělec nemohl být kontrolován v jednom roce zároveň komisí a jindy, jindy během toho roku účetním dvorem zejména vzhledem k e-governmentu, to znamená informačním a komunikačním technologiím, softwaru, máme tady velký potenciál. Chtěl bych poukázat na včerejší slyšení. Tady nám odborník z Polska řekl, že původně vznikaly eh, eh, náklady na žádost 100 eur a teď po zavedení eh, informačního systému nám ty náklady narostly o 38%. Takže když používáme nové technologie, musíme v tom vidět nějakou evropskou přidanou hodnotu. Nemůže prostě být, že díky novým technologiím to řízení bude ještě dražší a byrokratičtější. Čili tolik k uh, úvodem k mé zprávě a teď se těším na rozpravu se stínovými zpravodaji a těším se také na vaše připomínky. Děkuji. Děkuji. Jako, pě- Děkuji. jako první pan poslanec De Castro, prosím. Grazie, grazie, presidente. Inter- Děkuji mnohokrát. Já si beru slovo za kolegy Daniho ze socialistické skupiny, který se nemůže účastnit eh, tohoto zasedání, protože se účastní oficiální delegace. Nebude tedy k dispozici během nadcházejících pár dní. Nicméně chtěl podpořit návrh, který dnes předkládám. Pan Zány chtěl zdůraznit eh, několik konkrétních bodů. Za prvé, poukazuje na to, že v této oblasti je příliš mnoho byrokracie, ale na druhou stranu, že zjednodušování by nemělo navýšit podvody. Proto je k tomu potřeba přistupovat eh, integrovaně, tak abychom měli neprůstřelný systém. Je pravda, že řada kontrolních eh, mechanismů je dosti těžkopádná. Na druhou stranu jsou to ale oblasti, ve kterých má kompetence řada úrovní plus různé agentury. A od místní až po evropskou, kde se toho třeba účastní i účetní dvůr a nakonec tedy musíme říci, že je celý proces velmi složitý. Myslím si, že musíme být flexibilnější, tak abychom se vyhnuli přílišné chybovosti vyplývající z velmi složitého systému. Je potřeba se zabývat otázkou přímých pladeb, Zažili jsme tady v této oblasti problémy. Myslíme si, že je potřeba se zamyslet nad tím, jestli stávající přístup je účinný. Spravodaj zdůrazňuje, že se musíme soustředit hlavně na dosažitelné cíle. Děkuji, nyní má slovo pan poslanec Hausling, prosím. Děkuji zpravodaji eh, za jeho podněty, ale jednu věc eh, musím eh, odmítnout že zemědělci většinu času tráví vyplňováním žádostí a neobhospodařují. Tak, milý pane kolego, chtěl bych vidět zemědělce, který více času stráví u stolu vyplňováním žádostí než na poli. To je mýtus. Podívejte se na to, jak to vypadá v praxi žádost na platbu na plochu v normálním podniku, když to nezvládne jeden zemědělec za den tedy, tak je opravdu přehlcen, ale ale že to dělá většinu času, to bych opravdu odmítnul. Potom podívejme se eh, ven. Když eh, eh, polovina příjmu pro nějaké povolání je z, evropské, z evropských prostředků, tak eh, musíme přeskoumávat, jak se to používá. Takže eh, nemůžeme říci, že je to všechno strašně nákladné a nejlepší by bylo, kdyby zemědělci eh, poslali jenom číslo konta do Bruselu a my jim posílali peníze. Takhle jednoduše to prostě nepůjde. Potřebujeme dostatečnou míru kontroly a vysvětlení těch čísel. Já zcela podporuji váš přístup provádění kontrol současně, integrovaně, tak to by opravdu dávalo eh, smysl a bylo by to přiměřené. A je důležité, aby eh, spolu jednotlivé podniky spolupracovaly. Už včera jsem eh, říkal ke zjednodušení. Vy jste to teď neříkal, ale při zjednodušení eh, to neznamená, že ekologická zemědělská opatření by eh, byla považována za nějakou zbytečnou byrokracii. Eh, tu byrokracii docela jistě způsobují, ale nejsou její příčinou. Jedinou. Potom Eh, jsme se podrobně eh, bavili s koordinátory o eh, působení účetního dvora a musíme na to navázat. Musíme si vyjasnit věcnou kompetenci v dialogu s nimi a myslím si, že my se shodneme, abychom nereagovali přehnaně protože eh, spousta věcí, eh, která, eh, které jsou prezentovány veřejnosti jako špatné nebo nesprávné výdaje, potom v realitě není nic tak vážného. A potom samozřejmě si musím uvědomovat, že jeden z pilířů představuje daleko větší byrokracie a musíme se snažit o zjednodušení těch nejbyrokratičtějších, ale u prvního sloupce, u prvního pilíře si myslím, že tam není takový eh, problém. Zejména se jedná o byrokracii ve druhém pilíři. Děkuji, pan Lozon. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chceme zjednodušovat společnou zemědělskou politiku a snižovat stále narůstající zátěž pro zemědělce, kteří kvůli ní tratí čas a peníze. Zemědělec, když vidí kontrolora, tak možná ztratí určitou důvěru a určitý, určitý respekt, že tyto záležitosti se celkem těžce měří. Tito lidé jsou zástupci Evropské unie. Já jsem zemědělec a už jsem se setkal prostě s problémy, že se jednou stalo, že mě vyloženě zarazil při práci eh, na poli kontrolor a vůbec se mi to nelíbilo. A potom najednou vidíme 4 miliardy euro, které eh, se, eh, které se promrhaly kvůli administrativní zátěže. Mně to připadne celkem skandální. Děkuji a nyní má slovo pan paní McGuinness. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji. V této zprávě je řada věcí, které se dají podpořit. Pod tři je důležitý. V druhé části odstavce se také apeluje na to, aby se změnil základní legislativní akt. S tím, že zástupce komise řekl, že to v tuto chvíli není možné. Přičemž jedna z věcí, na které si nejvíce stěžují zemědělci, je přísnost eh, sankcí. Například, když třeba zemědělec předloží žádost a pak se udělá kontrola a zjistí, že 20% nebo více než 20% půdy nebyla způsobila, tak jim v podstatě vezmou celou tu platbu. Já si myslím, že je potřeba tuto situaci změnit, pokud eh, chceme problém vyřešit, musíme se zabývat také přísností sankcí. Bod 6 a chybovost v různých členských státech, to je také zajímavý bod. Země, které mají problémy, potřebují pomoci s prováděním těchto programů, tak aby zemědělci dodržovali pravidla. Elektronizace státní zprávy je sice důležitá věc, ale potřebujete k tomu rychlý internet, který občas na venkově chybí. Navíc, když se podíváte na věkový profil zemědělců, tak prostě občas to s internetem neumí a potřebují buď to nějaké poradce nebo podpůrné systémy, které by podporoval zase stát, anebo nějaký jiný způsob eh, pomoci s eh, vyplněním žádosti. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Flanagan, prosím. Děkuji mnohokrát za možnost vystoupit v této rozpravě, pane předsedo. Zdá se, že Ať už během posledních 24 hodin hovoříme o jakémkoliv tématu, tak se vždy vracíme ke zjednodušení. A zdá se, že většina přítomných chce, aby se celý systém zjednodušil a je zároveň frustrovaná eh, tím, jak se toho dosáhne. Jsme demokratičtí zvolení zástupci, chceme, aby se systém zjednodušoval a nakonec to vypadá, že to nepůjde. Já si myslím, že je potřeba vytvořit prostředí, ve kterém a se budou snižovat počty kontrol u zemědělců, kteří v minulosti dodržovali pravidla, s tím, že v určité, po určité době už by kontrolování nebyli téměř vůbec. A to je potřeba, aby dělala jak evropská úroveň, tak místní úroveň. A navíc je potřeba snížit počet různých programů v rámci především programu rozvoje venkova, protože tam potom zbytečně vznikají chyby. Paní McGuinness hovořila správně o pokutách, prostě někdy ty pokuty jsou 100% pladeb. Já nemám problém s tím, aby někdo dostal pokutu, když nedodržuje pravidla, ale pakliže máte dodržovat pravidla, tak především musíte vědět, co je v pořádku. A musím říci, že v Irské republice jsou lidé velmi často zmatení tím, jaká pravidla jsou. Je dost otravné dostat pokutu, ale otravnější je nevědět, za co jste ji dostali. To je jako kdybyste prostě někde dostali pokutu za překročení nejvyšší rychlosti a přitom nevěděli, jaká ta nejvyšší rychlost měla být. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Dochman, prosím. Eh, <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je pravda, že pravidla společné zemědělské politiky jsou stále složitější, administrativní zátěž se zatím nesnížila a snížit se musí. Já vím, že Evropská unie věnuje hodně prostředků do zemědělství, ale také věnuje hodně prostředků do kontrol. Jsou to 4 miliardy. Navíc po uh, greeningu se zvýšil ještě počet kontrol. A následně to stále více zatěžuje zemědělce. Já vím, že se tady hovoří o tom, že společná zemědělská politika musí být méně byrokratická a že musí být zjednodušená. Učinili, nebo byly učiněny v této oblasti již určité kroky, kterých je potřeba se držet. Členské státy navíc by měly mít eh, k dispozici lepší údaje, tak aby se nemuseli opakovat kontroly. Vždy je potřeba zjistit, kde je situace nejlepší a nejhorší a soustředit se s kontrolami tam, kde to prostě má smysl. Je pravda, že spousta zemědělců si musí najít, najímat konzultanty, aby zvládli byrokracii celého procesu. A protože jinak by neměli čas ani na svá pole a pořád by seděli u stolu. Myslím si, že i v této oblasti je potřeba lépe využít eh, peněz daňových poplatníků, tak aby to nebylo jenom ve prospěch bank a úvěrových ústavů. Stávající kontroly by měly být založeny více na riziku, na rizikovém profilu, neměly by být jenom hodile. Kontroly by neměly být eh, disproporční, protože to stojí spoustu času všechny. Myslím si, že bychom spíš se měli snažit pomáhat zemědělcům dodržovat pravidla, než nacházet každou malou chybičku a dávat za ní pokuty. Navíc kontroly by měly být integrované v tom smyslu, že když se kontroluje zemědělský podnik z několika oblastí, tak by to mělo probíhat najednou protože to zemědělce méně zatěžuje. Je prostě potřeba, aby se peníze dostali k zemědělcům, aby ti měli více prostoru pro svou práci a nemuseli jenom dávat peníze konzultantům. Čeká nás hodně práce, je potřeba se na ní zaměřit a neplýtvat časem. Děkuji, paní posel Scott Děkuji, paní a poslankyně Scott. My si myslíme, že zemědělství by nemělo být oblastí volného trhu, protože by to v podstatě zničilo rodinné firmy a, zjistilo, a zajistilo jenom životnost korporátních forem. My si myslíme, že pro, naše, pro náš venkov je nejlepší právě model rodinných farem. My do toho investujeme a očekáváme z toho ekologické i finanční přínosy. Chceme-li, aby občané dále věřili naší činnosti v Evropě, tak je potřeba, abychom prováděli řádně audity výdajů, především u společné zemědělské politiky, která představuje 43 rozpočtu. Je potřeba zajistit, aby eh, přinášela venkově, venkovu to, co má a to, co se od něj očekává. Kontroly by měly být zaváděny jednoduše, ale bez úkoru na, eh, bez toho, aniž by to mělo negativní dopad na schopnost dodržovat stanovené cíle. Kontroly se revidují částečně kvůli nákladům, ale je to 7% celkového rozpočtu. To přece zase není tolik na kontroly. Souhlasím s tím, co říkal pan poslanec Fenegen a to, že potřebujeme, aby zemědělci měli více jasno, protože prostě není fér sledovat plnění něčeho, čemu oni sami nerozumí. Zemědělci by měli vědět, co se od nich očekává. Především si myslíme, že musí být jasněji řečen řečeno, co to znamená aktivní zemědělec, protože bychom přece neměli podporovat jenom příjmy těch, kteří spekulují do poz, eh, investici do pozemku, ale eh, neprovádějí zemědělskou činnost. Aktivní zemědělec je prostě ten, kdo obdělává půdu, ne ten, kdo ji vlastní. Navíc si myslíme, že je potřeba integrovaně přistupovat ke kontrolám. Na druhou stranu je potřeba, aby tyto kontroly byly kvalitní, protože občané to očekávají. Protože zde kontrolujeme uh, eh, využívání peněz daňových poplatníků. V zemědělství by to mělo být eh, do procesů, které jsou udržitelné a ekologické. Jak říkal Martin, Evropský účetní dvůr doporučuje, abychom z cross compliance udělali nějaká opatření, která se dají dopředu definovat a měřit. My s tím souhlasíme. Chápeme, že zemědělci jsou frustrovaní z toho, že neustále čelí kontrolám, ale na druhou stranu si myslíme, že vzhledem k tomu, že se do toho věnuje hodně veřejných peněz, tak je potřeba kontroly provádět. Ta kontrola by měla být jedna, komplexní, jasně vysvětlená, tak, aby měli zemědělci možnost se přizpůsobit ve své praxi ještě předtím, než dostanou pokutu za to, že nedodržují pravidla. Děkuji, pan posel Dante. Děkuji, prosím. Pan poslanec Danta. A pan poslanec Danta, pardon. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych rozlišit dvě věci v tématu, kterým se zabýváme. Především je tady ta realita a efektivita kontrol a způsob, jakým probíhají. Myslím, že je třeba humanizovat a zjednodušit ty kontroly. Tím, že se seskupí, všichni máme příklady kontrolorů, ať už je pošle kdokoliv, eh, kontrolorů, kteří se chovají spíš jako Rambo, než jako kontrolor veřejnoprávní instituce. To není přijatelné. A dále otázka zjednodušení. U otázky zjednodušení musím říct, že tam trošku jsem v rozpacích. Nemůžeme zapomenout, že jsme my, poslanci, předložili 8 tisíc pozněvacích návrhů k návrhu komise, když se zkoumaly tyto čtyři texty a těch 8 tisíc návrhů příliš nezjednodušilo text, který dnes platí. Tak než budeme kritizovat jiné, prosím, zameťme si před vlastním Prahem. Buďme reální, realističtí u tohoto tématu. Další věc, která vyvolává problém podle mého názoru eh, u textu, o kterém budeme hlasovat, jsou tam některé aspekty eh, provádění. Je třeba to vyjasnit. Je to odpovědností státu, regionu, nebo je to, eh, spadá to pod komisi, nebo pod některý eh, DG, některé DG, které nemá tyto věci na starosti. No, opravdu je to těžké se v tom vyznat. Eh, jednak text, který jsme schválili, a pak eh, text, který se v praxi uplatňuje. A podle mého názoru tam, kde bychom skutečně měli pracovat, a my jsme na podzim si navrhli několik slyšení k této otázce, tak tady je třeba opravdu zvážit, kolik věcí bylo přidáno od to je chvíle, kdy my jsme to odhlasovali a až po chvíli, kdy je to eh, v praxi uplatňováno. Pan posluchá. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Ja, es stimmt. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to pravda. My jsme eh, tu reformu schválili, jsme spolu zodpovědní tady ve výboru v parlamentu a když eh, se bavíme o, o, o odbourání byrokracie, musíme si všichni dát eh, třikrát mínus. Opravdu odbourání byrokracie nebylo eh, v naším hlavním politickým cílem tady. Nicméně pořád je to velice důležité, musíme se tím zabývat a jsem rád, že to tady dneska projednáváme, protože potřebujeme odbourovat byrokracii. A jsme tady tak trochu v bludném kruhu. Kolega říká, že potřebujeme méně kontrol protože ona je to nerovná a hra. Ti, kdo jsou z toho podniku, eh, ty eh, eh, vlastně platí, nebo ti, kteří tam přijdou něco kontrolovat, vlastně zdržují zemědělce od práce, ale když nám ta chybovost roste, tak ten systém reaguje většími kontrolami. Takže jsme spolu zodpovědní za to odbourání byrokracie. Znamená to, že ten systém musí být eh, odolnější vůči eh, falešným údajům. Měli bychom také, jak říkal kolega Hoisling, že problémy jsou tady v prvním uh, sloupci. Podívejte se, greening, uh, ten podle mě nepatří do uh, prvního uh, blíře. Například v Německu eh, teď eh, se bavíme o to, jestli ty přímé platby bychom nemohli vyplácet už v eh, prosinci, ale nemůžeme je vyplácet v prosinci, protože když máme greening a mezi plodiny, tak se tvrdí, že se musí ještě zkontrolovat v únoru dělá tedy ty meziplodiny. Já nevím, co tam potom sněhu chcete kontrolovat, ale 10. Eh, v února se ještě musí prostě překontrolovat. Prostě je to tam někde napsané v té reformě. A potom také může jmenovat eh, příklady, například eh, německá realizace základní premie. To je příklad odbyrokratizování. Jeden hektar, jedna premie, zcela oddělené. To může vést tedy k debyrokratizaci. Potom třetí poznámka. Musíme se tedy do toho pouštět směle debrokratizace i bez změn základního práva. Bavme se o konkrétních e, příkladech. Já bych byl opravdu rád za dalekosáhlé návrhy. To, co tady teď vytváříme, protože jednou přijde zase nějaké, e, nějaký health check nebo něco takového a e, budeme připravovat novou reformu. Takže když tady eh, eh, poslouchám eh, všechny stínové zpravodaje a tak dále, vážení kolegové, prosím, buďte odvážní, podávejte pozměňovací návrhy, ať to vylepšíme. Já vám mnohokrát děkuji a teď paní poslankyně McGuinness ještě jednou. Děkuji a omlouvám se, jestli beru slovo ještě jednou. Zapomněla jsem zmínit otázku charty práv zemědělců. Nevím, v kolika členských státech něco takového existuje ale v Irsku ano a je třeba ji aktualizovat. Komisař ale podpořil, když hovořil s frakcí EPP, myšlenku Evropské charty práv zemědělců, která by měla za cíl respektovat jejich e, důstojnost, co by e, tedy e, žadatelů v rámci jednotlivých systémů. A potom se tam také hovoří o roli inspektorů, o mechanismech odvolání a řešení byrokracie. A myslím, že to je něco, co bychom mohli eh, donutit komisi přeskoumat přes nějaký pozměňovací návrh. Děkuji. Určitě se k tomu bude vracet. Ještě pan poslanec Des. Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem tady eh, bedlivě poslouchal eh, všechna vystoupení a u většiny z nich můžu eh, podpořit to, co bylo řečeno a nechci to opakovat, ale musím ještě jednu věc poznamenat. Bohužel za poslední volebního období si to nezůstalo většinu. Jedna z hlavních příčin byrokracie je to, že greening zůstal v prvním sloupci. Kdybychom ho dali do druhého pilíře, dali mu e, správnou fazetu, tak by to nebylo. A takhle, ale prostě v demokracii si to takhle většinou nezískalo. Nicméně teď je nezbytné a komise e, tady e, opravdu potřebuje zasáhnout, musí se snažit odstranit ty byrokratické překážky prostřednictvím delegovaných aktů. Je to ještě složitější a jednotlivé národní eh, státy jsou za to eh, spolu zodpovědné a je to ještě složitější. Pokud jde o kontroly, tak je tady jedna věc jasná a jenom souhlasím s tím, co tady eh, říká spousta lidí. Tam, kde se vydávají státní peníze, je třeba kontrolovat, ale ty kontroly musí být v souvislosti, s, tedy eh, reálné v praxi, protože když tomu zemědělec nechápe, tak je tam něco špatně. Eh, jde o to, že při eh, kontrolách se musí rozlišovat mezi chybami a podvody. Tam, kde jsou podvody jasné, tak tam musí být přísné tresty. Ale tam, kde došlo k chybě, tam je třeba mít určitý prostor ke skojivosti, eh, protože jsou tady například chyby, které nejsou eh, na úkor eh, daňových poplatníků. Ty vlastně nemohou zvyšovat prostě oficiální chybovost a vést k tomu, že se budou ještě posilovat další kontroly. Já tady musím zmínit nějaké další příklady. Můj zeměděc mi od, oral 5 metrů čtverečních pole, já jsem si toho nevšiml, nebyl jsem si doma, nebyl jsem doma a mého na to stálo 800 eur ale eh, takže eh, tady nikdo neměl žádnou škodu, žádný daňový poplatník a celé se to potom eh, započítalo jako škoda. Takže, jako chyba, pardon, takže musíme opravdu rozlišovat mezi chybami a podvody. Děkuji, paní poslankyně Schreier. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím eh, s tím, co říkala kolegyně McGuinness a ještě chci zmínit několik věcí. Když hovoříme o společné zemědělské politice, tak je jasné, že zemědělci jsou často vnímáni jako pachatelé trestné činnosti na venkově. Říkají mi to často. U nás v Nizozemsku Máme společnou zemědělskou politiku, ale nejenom to, máme tady 65% eh, eh, eh, snížení čpavku, potom blahobyt zvířatu. Tam zemědělec musí platit 250 eur za hodinu kontroly. Potom je tady směrnice o výskytištích. Taky problém. Kdo přichází z Evropy? My opravdu musíme být funkční stát, a pracovat na menším počtu pravidel a na zjednodušování. Všechno to musí být realizovatelné. Proto tady vlastně sedíme. Pan poslušaní. Teď pan Thank you very much, uh, eh, Mr. Chairman. I would like... Děkuji, pane předsedo. Tak eh, bych eh, se rád omluvil, že jsem přišel pozdě nemohl jsem to ovlivnit normální problémy s lety. Já jsem velmi vděčný našim kole, našemu kolegovi De Castrovi za nas, nástin, celkem podrobný nástin hlavních bodů k této věci. Já vím, že dnes, ale také včera eh, byla řada diskusí o tomto dokumentu. A myslím, že nyní eh, je tato diskuse v takové spíš počáteční fázi. Znamená to, že rozpočtový výbor musí přijít se svými pozměňovacími návrhy začátkem června. A my eh, stále chceme diskutovat ještě hlouběji eh, tuto problematiku. Já bych tedy rád požádal tento výbor, abychom možná trochu odložili časový harmonogram o jeden měsíc, abychom měli trošku více času a mohli odvést lepší práci. Já myslím, že to je velmi důležitá otázka, zaslouží si to. Pan posl... Děkuji, ještě pan poslanec Hausling po druhé. Jenom velmi stručně. Každý tady může eh, vyprávět příběhy eh, o nešťastném průběhu kontrol, nebo kdy kontroloři eh, se jdou úplně mimo, to, o tom je bez pochyb. Ale já souhlasím výslovně s Albertem Desem. Musíme u těch kontrol eh, dávat eh, pozor na to, co je chyba a eh, rozlišovat mezi chybou a podvodem. A ty statistiky bychom mohli značně očistit, zejména u vymezování ploch. To je velký problém. Tam se velmi málo kdy hovoří o podvodech, ale většinou jsou to chyby v systému. Mezitím mezi tím je třeba uh, tedy, eh, roz, eh, tedy rozlišovat. A musíme také být schopni eh, radit zemědělcům, jak se vyhýbat chybám. Tak, aby do budoucna je neopakovali. To většinou neproběhne po kontrole. A ti, kteří kontrolují, by měli také kontrolovat ten způsob, jak se co dělat, dělá a má dělat. Eh, tady jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými institucemi. Eh, kolikrát zemědělci opravdu eh, se cítí, že je tam někdo plísní, když, přijdou na, když přijde, jim přijde kontrola. Je to tak trošku divné, ale ty kontroloři by měli být opravdu vyškoleni v chování vůči zemědělcům. Ale bohužel zemědělci eh, musí eh, žádat o tyto převádněné prostředky z Evropské unie a nechat si to eh, líbit. Dámy a pánové, už nám nezbývá čas, tak po druhé pan poslanec Flanagan. Jenom velice stručně. Ne vždycky členové EPP a GUE NGL se shodnou Nicméně za poslední 24 hodin to tady zaznělo. Paní poslankyně McGuinness navrhla chartu práv evropských zemědělců. Já jsem přesně tohle včera navrhl na zasedání a byla tady e, spousta pozitivních e, reakcí k tomu, jak v tom dál e, se posunout. Jsme tady na výboru, opět se na něčem shodneme, stejně jako u zjednodušení, na tom se také shodneme. Co tedy můžeme udělat? aby to bylo opravdu, aby to opravdu vedlo k chartě práv evropských zemědělců. Jak pokračovat v tomto, protože tady jsme se shodli. Děkuji. A teď poprosím zástupce komise, paní Kristýn Boršman. Děkuji. Řada z vás tady hovořila o zjednodušování a já vím také, že jste hovořili o, o něm včera odpoledne, takže já tady eh, nebudu příliš zacházet do vaší debaty. Akorát bych eh, řekla, že komise prostě tvrdí, eh, že zjednodušení opatření půjde zjednodušit kontroly. Čili průběh kontrol odráží složitost opatření. A opět tady eh, můžu zopakovat, vzhledem k tomu, eh, že vedu eh, kontrolu členských států v DG Agri, že komise velice otevřeně se k tomu staví. Samozřejmě my nebudeme zjednodušovat na úkor správného hospodaření s finančními prostředky. Je naším hlavním cílem. Ale to, co chceme dělat, jsou lepší kontroly, ne více kontrol. O to tady ve skutečnosti jde to máme společné. Potom řada z vás tady hovořila o 4 miliardách eur, které eh, stojí kontroly. Rád bych eh, to uvedla na pravou míru. Ty 4 miliardy eur eh, jsou na kontroly široce vymezené podle finančního nařízení. To znamená, že se jedná o zprávu i kontroly. To znamená, že se jedná také na, o náklady na přijetí žádosti zemědělce, aby zemědělec mohl dostat ty peníze. Jedná se o náklady na poradenství zemědělcům prostřednictvím platební agentury při podávání žádosti a na zřízení celého toho systému, který má zemědělcům usnadňovat toto. A, takže všechny ty náklady jsou v tom, to je důležité. Já tady nebudu se samozřejmě a říkat, že nebudou další náklady pokud jde o administrativní a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci systému příběh plateb, ale eh, my vždycky se zabýváme celkovými náklady a DG e se bude znovu letos zabývat eh, se členskými eh, státy odhadem těch nákladů, tak abyste dostali aktuálnější čísla k, těm, k toho, no, aktuálnější verzi těch 4 miliard. Takže na tom se eh, pracuje, ale ženské státy samozřejmě ty informace nemají ještě k dispozici, takže to ještě proběhne eh, až někdy na konci roku. Potom k návrhu stanoviska. Řada z vás tady hovořila o eh, snížení počtu kontrol na hospodářství. I členské státy mohou snížit počet těch kontrol z 5 na 3 pokud máte chybovost méně než 2 Eh, déle než dva roky. Takže členské státy eh, některé, když dosáhly eh, chybovost ve svých vlastních náhodných kontrolách na místě 2%, tak to můžou snížit na 3% i letos. Není na to žádné nařízení, ale je takové institucionální uspořádání. Takže jakmile máte chybovost pod 2%, tak je jasné, že máte dobrý kontrolní systém a ten systém funguje s nízkou chybovostí. Potom tady někteří z vás hovořili o, o kontrole těch nedodržujících zemědělců. No proto se eh, dělá analýza rizik ve členských státech. Pokud ji provedete, tak eh, nemůžete potom eh, kontrolovat ty dodržující zemědělce, ale ty rizikové. A 80% kontrol se dělá na základě eh, eh, analýzy rizika a ne náhodného výběru. A potom dále s vámi souhlasíme, eh, že tady musí být dobré pokyny pro zemědělce, zejména teď, pokud jde o reformu a se členskými státy spolupracujeme na to, aby takové pokyny byly k dispozici. A znovu bych ráda řekla, že tohle je možné snížit na 3% tedy eh, ty kontroly, pokud máte nízkou chybovost ve členském státu. Děkuji. A teď pan poslanec De Castro. No, it's okay, okay. Eh, v takém razie pan Tak eh, v takovém případě pan poslanec zpravodaj. Děkuji vám za konstruktivní příspěvky. Šlo to všemi směry a napříč frakcemi je tady i jasný konsenzus, eh, eh, což je pozitivní. Eh, pokud je o stanovisko pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, Ehm, pokud je o tu chartu eh, práv zemědělců od paní McGinnis, tak tam si nejsem úplně jistý do takového eh, to stanoviska. My chceme ale jasně eh, zjednodušení, nechceme, aby zemědělec automaticky podezřelý, musí se chyby prověřovat a pokud bude prokázán podvod, je třeba sankcionovat, je třeba postupovat efektivně. Děkuji za námět SAD. Pokud jde o a za jejich úmysl eh, eh, předložit eh, reálné návrhy. Budu se těšit. Pokud jde o to, co říkal pan Hoisling, samozřejmě prostřednictvím greeningu byrokratické náklady v prvním pilíři zásadně se zvýšily. Zemědělci neví, jaká přijou pravidla a Včera jsme tady hovořili s jedním odborníkem, který má 20 let zkušenosti a říkal, že lidé se bojí vlastně něco implementovat, protože nevědí, co přijde. Ale že mědělec musí vědět, na jaká pravidla se má spolehnout. Takže i já se znovu těším na pozměňovací návrhy od sociálních demokratů. Ti požádali, abychom předsunuli lhůtu o měsíc, nebo přesunuli. My ale nejsme vedoucí výbor, takže to nejde, my dáváme akorát stanovisko, jsme podřízený výbor, který toliko podává eh, tedy stanovisko a mm, eh, další měsíc bych tady nedal. Vzhledem k tomu, co zde bylo řečeno, eh, asi neskončíme s 8 tisíci pozměňovacími návrhy, méně více začněme s, ve frakcích, dajme se na to dva dny a potom se nám podaří jistě dosáhnout dobrých kompromisů. Děkuji. Děkuji za takovou eh, širokou, hlubokou, věcnou debatu. Myslím, že obohatila pana eh, zpravodaje. A skutečně, jak jste eh, říkal, pozměňovací návrhy budeme moci podávat do 7. května do 12 hodin. A té problematice jsme věnovali hodně času, takže velice dobře to téma teď známe ještě jednou tedy upozorňuji na dodržení termínu. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, a sice k bodu 8. Výměna názoru e, se zástupcem Komise o prodloužení způsobilosti výdajů v programech rozvoje venkova pro období let 2007 až 2013. E, většina členských států e, podpořila v březnu tu eh, možnost eh, prodloužit eh, tu dobu výplat za léta 2007 až 2013. Komise deklarovala, že je připravená přihlednout k tomuto, ale je třeba to formalizovat prostřednictvím legislativního návrhu. Takže rádi bychom se dověděli k tomuto tématu více. Jak dopadly vnitřní debaty v komise? A požádáme tedy eh, zástupce Evropské komise, aby nás eh, seznámil s tímto a, a pan ředitel Michal Dimitru tedy teď eh, dostává slovo, aby nám řekl, jaká je situace. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Evropská komise si dobře uvědomuje, že hospodářské problémy některých členských států vedly k pomalejšímu provádění programů rozvoje venkova v letech 2007 až 2013 a zmenšily veře, veřejné investice. My chápeme výzvy, kterým čelí tyto členské státy a zabýváme se možností prodloužení způsobilosti těchto výdajů přechodné nařízení za určitých podmínek umožňuje, aby veškeré výdaje tohoto období byly placeny z programů za leta 2014 až 2020. Takže to se závazku týče, pokud se členské státy chtějí vydat touto cestou, tak bude možné tak učinit. Na druhou stranu, jak jste říkal, pane předsedo, 11 členských států s podporou dalších šesti znovu předložili žádost Evropské komisi na vytvoření mechanismu, který by umožnil o 6 měsíců, tedy do 30. června 2016, prodloužit způsobilost výdajů v programe rozvoje venkova pro období 2007 až 2013 a mají za to, že prodloužení způsobilosti by nejlépe maximálně využilo prostředky, které již byly určeny na programy v tomto období. My chceme maximálně využít veškeré prostředky Evropské unie a Evropská unie chce spolupracovat s členskými státy na tom, aby se maximálně využili závazky z roku 2007 a 2013. Evropská rada 18. prosince dospěla k závěru, že ovšem se musíme držet flexibility stávajících pravidel. A to je velmi výrazné politické poselství, které komise pochopila tak, že je potřeba se držet stávajících pravidel. V minulém období zákonodárci nedali možnost Evropské komisi prodloužit způsobilost těchto výdajů. A v programe rozvoje venkova 2013. Evropská komise se dívala na právní text velmi podrobně a máme pocit, že jediný způsob, jak zajistit toto prodloužení, by si vyžádalo přijetí nařízení Rady a parlamentu běžným legislativním postupem. Běžný legislativní postup ovšem velmi těžko doběhne do konce tohoto roku. A to i když veškeré instituce se do toho budou politicky angažovat. Následně tedy prodloužení způsobilosti si vyžádá další rozpočtové prostředky, které nemáme ve víceletém finančním rámci. Program rozvoje venkova je jedním z programů strukturálních investic a je potřeba se zabývat také dopady na jiné fondy, pokud bychom tedy prodloužili způsobilost výdajů. Chtěli to ostatní fondy, my jsme to zamítli. Navíc v roce 2016 by to mohlo vést k tomu, že se navýší čerpání z té staré obálky s tím, že to přinese členským státům v nadcházející budoucnosti téměř nulovou hotovost. Předběžné platby a předfinancování programu se dostane v jednu chvíli na 95% a následně se přestane proplácet ze strany Evropské unie a členské státy mohou vydávat prostředky i nadále, ale musí si to sami financovat, než jim to potom doplatí na konci programu. Na konci roku 2015 se právě většina programů dostane na ten prach 95%, takže pokud bychom to prodloužili o 6 měsíců, ta konečná platba bude o 6 měsíců později. A bude potřeba, aby během tohoto půl roku to dofinancovávaly členské státy. A proto chceme-li zajistit, aby kontinuálně plynuly evropské prostředky, tak je potřeba přijmout a následně provést programy na rok 2014 až 2020, kdy už jsou k dispozici finanční prostředky. Evropská komise se zabývá veškerými aspekty proveditelnosti takovéto právní iniciativy eh, prodloužení způsobilosti to nejvyšší, na nejvyšší úrovni a to v konzultaci se členskými státy. Potřebujeme legislativní proces a proto je potřeba, aby to podporovaly členské státy a to nejenom prostřednictvím ministrů zemědělství. Jinak do konce tohoto roku takováto iniciativa být přijata nemůže. Evropská komise se také snaží vyjasnit interní problémy a týkající se vhodnosti takovéto nové iniciativy. Služby Evropské komise spolupracují s členskými státy na nacházení flexibilního řešení pro maximalizaci závazků z roku 2007 s tím, že chceme zároveň co nejrychleji spustit nový program rozvoje venkova. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Je to všechno celkem jasné, jenom krátká vystoupení, pan poslanec Branen, na jednu minutu, pokud vás můžu požádat. Děkuji. Já jsem chtěl jenom, aby komise vyjasnila jednu věc. Já vím, že odpověď všichni známe, ale můžete nám prosím ještě jednou říci, že to nebude znamenat žádné další výdaje? Že tedy nebudou žádné další výdaje u tohoto bodu? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan poslanec Rebeka, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat Evropské komisi za iniciativu v této oblasti, která je tak problematická pro mnohé zemědělce, kteří čerpají evropské fondy, ale zdá se mi, že pro Evropskou komisi to zas tak důležité není. Když říkají, že to možná ani nebude potřeba. 17 členských států přece ukázalo zájem na této věci a proto si myslím, že ministři zemědělci, zemědělci nejsou jediní, kteří to chtěli. Ale zpátky k tomuto problému. Jedním z principů, na kterých stojí Evropská unie, je solidarita. A myslím, že si všichni uvědomujeme, že ve snaze na pomoci zemědělcům musíme být proaktivní, prostě musíme jim nabídnout pomocnou ruku. Navíc všichni víme, že většina příjemců má v tuto chvíli problém získat zdroje na spolufinancování projektů. A to kvůli bankám. Nemůžou za to sami zemědělci. Zdá se, že banky kvůli svým vlastním zájmům bezpečnosti se snaží bránit spolufinancování těchto projektů. Investoři přijdou o peníze a namísto toho, abychom se snažili chránit zemědělce, tak jim hážeme klacky pod nohy. Já si myslím, že my máme přece pomáhat příjemcům evropských fondů. A neměli bychom činit něco, co by znamenalo, že přijdou o své investice. Proto si myslím, že je potřeba prodloužit tuto způsobilost o 6 měsíců. A další zásadou je, že Evropská unie má dosáhnout určité soudržnosti. Má snížit propad mezi zemědělskými oblastmi jednotlivých členských států. To je prostě další důvod pro to, proč by tento projekt měl proběhnout. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si také myslím, že je potřeba, aby byl přijat legislativní návrh, protože sama Evropská komise říká, že ekonomické problémy vedly ke snížení prostředků do programu na rozvoj venkova. Proto si myslím, že je potřeba, aby byl realizován tento projekt protože jinak existuje riziko, že projekty, které se rozběhly, nebudou dokončeny. Navíc členské státy, které čelí problémům, budou mít díky tomuto návrhu možnost dále pokračovat po delší období s těmito programy. Když jsme hovořili o rozpočtu na rok 2016, tak jsme se zastavili u potřeby územní soudržnosti. A hovořili jsme o tom, že je potřeba, aby se obnovovaly generačně populace zemědělců. Touto legisl- tímto legislativním návrhem jim k tomu dáme šance a dáme sobě šance, abychom přišli od slov k činům. Jde tady o soudržnost mezi členskými státy, soudržnost mezi a městem a venkovem a také mezi generacemi. A z toho důvodu si myslím, že Evropská komise by měla vyhovět žádosti 17 členských států a umožnit pokračování těchto projektů. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Lučak, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat Evropské komisi za předložené informace. Tady se hovoří o prodloužení způsobilosti programu 2007 až 2013. To jsou programy, které byly, nebo to je záležitost, která byla velmi podporována radou. Nestavěl se proti tomu žádný členský stát, což je jasným signálem jasného politického angažmá. Chceme, aby tyto programy byly dokončeny. Kromě toho chci upozornit na pár věcí. Za prvé, Prodloužení tohoto období by umožnilo zemědělcům dokončit tyto projekty. Protože prostředky pocházející ze společné zemědělské politiky jsou nejspíš eh, jediným zdrojem, ke kterému mají přístup zemědělci v rámci programu rozvoje venkova. A tady se zdá, že zemědělci z administrativních důvodů nebudou schopni dokončit své projekty. Je tedy potřeba k tomu přistupovat proaktivně, je potřeba novelizovat stávající nařízení, tak, aby by bylo možné prodloužit období způsobilosti. A dále chci říci, že prodloužení období pladeb podle mě přece neznamená, že se tím navýší náklady. Je to pouze prodloužení způsobilosti výdajů. Takže chci ještě jednou slyšet, jestli se Evropská komise domnívá, že je potřeba do toho vkládat nějaké další prostředky. A závěrem. Prosím, nepenalizujte zemědělské podniky oni konec konců v dobré vůli chtějí pokračovat ve svých projektech, které jsou potřebné pro dosažení cílu společné zemědělské politiky a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v EU. Děkuji, pan poslanec Buda. Prosím, pane předsedo, hodně zaznělo v rámci této rozpravy. Padla tady řada dobrých argumentů. Požádám Evropskou komisi, aby se zabývala i dalšími oblastmi, ve kterých došlo k prodloužení způsobilosti, protože tady nejde jenom o zemědělství a navíc nejde o peníze navíc. Jde o prostředky, které již byly účelově vyčleněny, ale nebyly vyčerpány z byrokratických důvodů. 17 členských států požádalo o prodloužení způsobilosti. Tak na co čekáte, komise? Prostě udělejte to, co po vás 17 členských států chce. Dámy a pánové, než dám slovo zástupci komise a požádám o odpověď na otázky, chci zdůraznit, že hospodářská situace a hospodářská krize spozdily některé projekty zásadním způsobem, takže administrativně se spozdila výběrová řízení a myslím, že by bylo škoda nedat zemědělcům šanci využít tyto prostředky, především vzhledem k tomu, že se to jedná, že se eh, to týká zemí, které mají problémy s rozvojem. Takže tady myslím, že náš záměr je jasný. Chceme tedy podpořit prodloužení způsobilosti výdajů. Ale tím už bych poprosil pana ředitele z Evropské komise aby reagoval na vystoupení v rámci této rozpravy a aby odpověděl také na otázky, které mu byly položeny. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si poznamenal všechna vaše vystoupení. Své rezumé z tohoto zasedání předložím komisaři. Chci se pokusit odpovědět na otázky. Za prvé, co se týče dalších výdajů. Tedy, pokud bychom prodloužili způsobilost, tak nové výdaje by byly možné, ovšem v rámci závazků, které již byly učiněny pro období 2007 až 2013. Prodloužení způsobilosti výdajů by ovšem znamenalo, že tyto výdaje by Evropská komise proplácela podle nového víceletého finančního rámce. Takže bychom potřebovali v roce 2017 potom další zdroje na to, abychom proplatili tyto výdaje. Takže to má v tomto smyslu rozpočtový dopad. Co se týče doběhnutí stávajících smluv, já jsem říkal, že je možné zajistit, aby stávající smlouvy byly dokončeny v rámci stávajících limitů, anebo pokud se tak rozhodneme v prodlouženém období, anebo tyto výdaje můžou být pokryty z FRD v rámci nového programovacího období, pokud se členské státy rozhodnou, že splní podmínky a budou uh, i v, jaksi v nových podmínkách to takto financovat. My jsme vzali v úvahu pochopitelně a brali jsme velmi vážně to, že 17 členských států znovu požádalo o prodloužení způsobilosti výdajů. A jak jsem říkal, musí to proběhnout základním aktem, běžným legislativním postupem. A teď se zabýváme tím, jestli to vůbec je proveditelné přijmout tato základní akt ještě do konce tohoto roku, protože jinak by to bylo zbytečné protože by to prostě přišlo pozdě. Nad tím se musíme ještě zamyslet a bereme v úvahu, že 17 členských států je většina, ale nikoli absolutní většina, co se týče populace. Takže pořád se můžeme setkat s blokující menšinou u takovéto iniciativy. Děkuji mnohokrát za slovo, myslím, že jsem odpověděl na všechny vaše otázky. Děkuji mnohokrát za odpovědi a za komentáře. Zdá se, že Evropská komise má také vůli najít způsob, jak prodloužit způsobilost. V tuto chvíli budou zasedat koordinátoře. jenom připomínám, že v 15 hodin začneme hlasovat. Takže si prosím vemte sebou hlasovací karty. Tímto končím zasedání výboru, uděláme si tři minuty pauzu technickou a potom bude následovat zasedání koordinátorů.